Ještě jednou. Je zde paní Forwarden, která by ráda rovněž položila otázku. Nemusíte, nemusíte odpovídat, než teda ona položí tu otázku, takže prosím. Ráda bych vám připomněla, že v roce 2016 jste hovořil o tom převzít kontrolu a to dělá i náš parlament. Nechcete právě to? Není nám právě o toto? V mé zemi my máme suverénní lid. Já nevím, jak to je ve vašem parlamentu. U nás my děláme zákony a chci, aby naše lidé rozhodli. My jsme neměli tento slogan v roce 2016. Brexit strana je novou stranou. Jed, jeden a půl minuty má paní Jory. Paní Giori má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Někteří eh, šéfové vlád a hlavy státu nepřemýšlejí dlouhodobě. To jsme viděli na posledním zasedání rady. Proto Evropská unie nemůže zahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií. My jako Vysegradská čtyřka jsme ještě před summitem říkali, že toto rozhodnutí ovlivní naši důvěryhodnost a bude mít dopady na naši vlastní stabilitu. Měli bychom jednat geopoliticky. A to bohužel v této situaci není možné. Není možné zastupovat naše zájmy, není možné uznat odvedenou práci obou těchto zemí, aby se nám mohly přiblížit odsouváme jim opět cílovou čáru. Otázka je o kolik. Nejsme důvěryhodní, neměli bychom si dělat iluze, budeme mít konkurenty, který, kteří budou přemýšlet dlouhodoběji. Ti konkurenti už dnes existují, to je potřeba si uvědomit. Nakonec ještě jedna věc. Je více než zajímavé, jak evropsky se v Evropské unii měří když se něco děje na stejném kontinentu a jak se na to reaguje. Když je nějaký protinázor, tak se řekne, že to je neevropské. A teď jsme zklamali dva evropské státy, ale nikdo neříká, že ty blokanti jsou neevropani. O tom bychom se měli zamyslet. Děkuji. Děkuji vám. Na minutu paní Fricon. Fru talman, Under förra veckan så godkände det Europeiska rådet... Děkuji. Minulý týden Rada přijala revidovanou dohodu o odchodu a politické prohlášení. Na straně EU jsme udělali všechno, abychom zajistili, že bude moci vzniknout dohoda, která zabrání Brexitu bez dohody. Chtěla bych poděkovat hlavnímu vyjednavači za EU Michelu Barnierovi za skvěle odvedenou práci. Bylo možné zachovat si jednotnost a cíle parlamentu. Fakt, že Spojené království z EU odchází, je něco, co nám dělá velké starosti. I když respektujeme vůli lidu Spojeného království, Eh, existují i ti Britové, kteří bojují za nové referendum. Je to velká odpovědnost, eh, které teď Spojené království a Boris Johnson čelí. Očekávám, že britský parlament najde způsob, jak se s celou věcí vypořádat. Děkuji. Děkuji vám. Na minutu paní Porit. Chci poděkovat eh, našim eh, přátelům za trpělivost ve věci eh, Brexitu, ale prosím, pořád je to ještě časovaná bomba. neklamme se v tom. Ano, teď se vlastně díváme na situaci, která může vést i k tomu tvrdému Brexitu. Je to otázka práv pracujících, ochrany klimatu, otázka zdanění a tady to všecko eh, jsou aspekty, které eh, by měly být obsaženy v dohodě. Nejde jen o prohlášení nebo o deklaraci. Eh, no, pokud bude příliš mnoho odlišností, je opravdu iluzorní myslet si, že všechny tyto jednání je možné dovést dokonce během jediného roku. Tady vlastně v všeobecných volbách také dojde k rozhodnutí Ehm, otázka mladých eh, lidí, eh, kteří žijí také jinde v Evropské unii, mají své eh, potřeby. Ano, žádáme o prodloužení, potřebujeme, aby to prodloužení bylo poskytnuto a potřebujeme také rozhodnutí lidovým hlasováním. A není jedna minuta, paní Philips. Děkuji. V sobotu s milionem lidí v Londýně jsem pochodovala a požadovala práva lidí, protože e, vlastně tady je velká hrozba pro naši zemi z rozhodnutí britského, e, britské vlády. Potřebujeme mít jasnou ochranu práv pracujících, potřebujeme e, tady všechny tyto komunity, které již po generace čelí tomu, že je vláda opouští. Bylo také ženy. Ženy ty budou trpět jako první, budou nést důsledky. A ti, kteří mají málo, budou mít ještě méně. Proto potřebujeme hlasování lidí, aby lidi měli konečnou volbu eh, v, ve věci této konkrétní dohody. Eh, demokracie eh, přece v roce 2016 nezahynula. Je tady otázka většiny pro nebezpečnou dohodu. Apeluji na Westminster a nyní něco řeknu teď ze Štrasburku. Nemůžeme se vzdát ve věci klimatu, pracujících, na které tak tvrdě že prostě dolehne tato dohoda. Já se nevzdám. Eh, Británie by si přeji, aby zůstala v EU. Zdá se, že zde máme dvě modré karty, říká paní předsedkyně. Ne, čtyři určitě ne. Dvě. Dvě vezmeme, takže první, paní kolegyně, akceptujete, nemusíte, Akceptujete modré karty? Ano. Mr. Habib. Takže pan Habib. Děkuji za slovo. Pani Philips, vy popisujete to snižování standardů, které na úrovně, které by vyplynulo z odchodu Velké Británie z EU nevěříte nebo nemáte nějakou mm, úctu vůči britským hodnotám, které my jsme vpečetili v celému světu pro mm, zlepšení života na celém světě a zároveň svobodu kontinentu celého, na kterém my vlastně nyní všichni žijeme a pracujeme. Prosím, odpověď. Paní předsedkyně, já skutečně nechápu, proč lidé, kteří sedí v této části parlamentu se bojí demokracie a bojí se předložit lidu opět to, co bude mít dopad nejenom na jejich budoucnost, ale na budoucnost celého kontinentu. Děkuji. Takže a nejenom uvidíme, jak to bude vypadat s tou další otázkou. Možná budu muset Skutečně, skutečně, milí kolegové, pouze dvě, pouze dvě otázky, čtyři, modré karty určitě ne. Zeptáme se paní kolegyně, zda s tím souhlasí. Pane Formane, ale vždyť už jste akceptovala. Ano, ale já jsem bohužel se nezeptala kolegyně, zda bude reagovat a ona říká, že nebude. Takže dalším řečníkem na mém seznamu je, myslím, pan Campenozi. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedající. Někdo tady řekl, že to je debata, kterou už jsme viděli. To je pravda, ztratili jsme dva roky eh, a Brexit možná eh, může konečně nastat. Není to jednoduchá věc, ale není to vina Británie, je to brina, vina lidí zde v Bruselu. Británie dělá jedině dobře, že chce odejít z této šílené Evropské unie. Taková je pravda. A definitivně snad konečně máme dohodu. Uvidíme, zda bude dostatečná. Uvidíme, co to přinese. Evropská unie, co se týká toho, co se děje ve zbytku světa, je, jak bych to řekl, není protagonistkou, ale využívá mezinárodní krize pouze ve vlastním zájmu. Například využila skotskou otázku, aby destabilizovala eh, Spojené království, teď se podobně využívá Katalánsko. To je několik příkladů za všechny věcí, jako je Brexit, eh, které jsme viděli v posledních letech a možná uvidíme i dál. Na minutu má slovo pan Lundgren. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Situace v Turecku je naprosto nepřijatelná. E, z této země se stává země daleko víc, stále více autoritářská a nedemokratická. Evropská unie by měla skoncovat s veškerou po, hospodářskou pomocí této zemi. Jakákoliv dohoda o možném budoucím členství musí být okamžitě také smetena ze stolu. Musíme vyslat naprosto jasný signál. Turecko se samo diskvalifikovalo z budoucí spolupráce. Co se týká rozpočtu, tak poté, co Spojené království odejde, se musí rozpočet snížit. To je snad jasné. Nevím, co koho vede k tomu, že si myslí, že by má země Švédsko byla ochotná platit dalších eh, několik miliard švédských korun do rozpočtu EO. My jsme vždy byli jedním z největších plátců, ale čeho je moc, toho je příliš. Už, už ani cent navíc. Místo toho musíme zahájit debatu o tom, jak získat zpět, co jsme dali do EU, protože EU byla od začátku mírovým a obchodním projektem Nemělo se jednat o nic imperialistického. Děkuji, na minutu má slovo pan Carthy. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Hranice v Irsku je už teď moc tvrdá. Znamená to eh, brždění ekonomického, hospodářského, sociálního pokroku. Platíme za něj příliš eh, vysokou cenu. Velkopáteční dohoda a naše společné členství v EU byly nástroje, které nám umožnily odstranit určité škody, které nastaly, eh, tedy v posledních dvou desetiletích. Proto je Brexit tak nebezpečný, protože ohrožuje, riskuje náš mírový proces a celé irské hospodářství. I ta dohoda z minulého týdne vytvoří další problémy, které se pojí s hranicí v Irsku. My tu dohodu podporujeme, protože je lepší než její alternativy, ale ta dohoda nesmí být dále rozmělňována, nesmí dojít k vetu, ne, nikdo nesmí mít možnost, aby eh, si udělal ze všech firm, ze všech eh, rodin, ze všech jednotlivců v Severním Irsku rukojmí. Takovéto veto je naprosto absurdní, je to eh, naprosto šílené zkreslení velkopáteční dohody. Musíme svou zemi chránit před dopady Brexitu a to můžeme udělat jen prostřednictvím sjednoceného Irska. Evropská unie v tomto smyslu může být i naším zastáncem. Doufejme, že je k tomu ochotná, abychom se pustili do této velké ústavní diskuse, která se jednoznačně blíží. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Na minutu pan Nikolou Alavanos. Είναι επικίνδυνες για τους λαούς οι αποφάσεις pro lidi jsou velice důležité rozhodnutí e, rady. My Eh, jsme eh, tady proti tomuto eh, sporu s Spojenými státy, s Ruskem, pokud je o to, co se odehrává na severu Sýrie. Turecko, které je členem NATO, provádí invazi do Sýrie a také provádí ilegální vrty v Egejském moři. Eh, jednání s Albánií a eh, Severní Makedonií. Eh, tady to vlastně ukazuje, že francouzská buržoazie chce získat čas, aby ještě prohloubila svou úlohu na Balkáně, proto takto ovlivnila rozhodnutí. Dále. Uh, uh, pro eh, vládu nové demokracie v Řecku, eh, pro Syrizu. To je všecko velice nebezpečné pro náš národ. Chceme je podpořit v boji proti kapitalistickým imperialistickým plánům. Ano, když se podíváme zpět na těch pět let, tak můžu říct, že tady bylo eh, dobrých 15 krizí, které nás ovlivnily. Krize eura, eh, Brexit, Řecko, invaze Ruska do Ukrajiny, eh, dýzlová krize, klimatická krize, pařížský summit, nárůst populismu, krize v některých eh, zemích eh, v rámci problému eh, s právním státem a také otázka krachování teorie špicn kandidátu, obchodní válka mezi Čínou, Spojenými státy a Brexit. Brexit to je asi to nejhorší rozhodnutí populistické povahy, protože vlastně ani tato země sama neví, kudy nadále pokračovat. Také je tady snaha rozbít Evropu, která se projevuje také v mé zemi. Jean-Claude, to bylo velmi těžkých pět let, eh, ale eh, naše 27. je nyní ještě silnější a jednotnější, než byla dříve. Evropská unie je to nejlepší vynález v moderních eh, dějinách. Jean-Claude, děkuji, děkuji Michelovi, Johannesovi, dalším za všechny ty obtížné věci, které museli absolvovat za těchto pět let. Musíme dále pracovat i s láskou k evropskému projektu. Jean-Claude, Eh, ty si vlastně, eh, ty máš pochopení eh, pro latince, jako jsem já, který se také cítí tak trošku lucemburčanem. Thank you. Děkujeme. Pan Korbet? Prosím o klid. Skutečně neprojevujte žádný respekt vůči našim řečníkům, takže nyní to bude pan Korbet 1,5 minuty a prosím, abyste mu naslouchali. Ano, výborně, děkuji. Britská vláda se snaží prosadit díl v dolní sněmovně v, ve třech dnech, aby došlo ke třem čtením na úrovni výboru. 110 stran, které ještě zatím nebylo zpublikováno, 600 stran dohody, žádný, žádná analýza dopadu nebude k dispozici a v podstatě není žádná jistota, že to tak to projde, že to bude fungovat a že tento díl v této formě projde rovněž, rovněž se budou předkládat pozměňovací návrhy, když je to krátké období, některé se budou snažit změkčit Brexit. Prosím, ne, aby jsme se nemýlili, je to tvrdý Brexit. Británie se dostává mimo EU, mimo jednotný trh, mimo eh, celní unii, bude to mít negativní dopad na britskou ekonomickou ekonomiku. Je to špatná dohoda pro Británii, špatná dohoda pro EU. Budou zde ale i pozměňovací návrhy, které budou hovořit o tom, že jakákoliv dohoda, jakýkoliv eh, výsledek Brexitu by se měl předložit veřejnosti možnosti pro závěrečné rozhodnutí. To je správné, protože Brexit se nyní stává něčím úplně jiným ve srovnání s tím, co slibovali lidi před tři a půl rokem, ti, kteří chtěli odejít z EU. Najednou lidi hovořili, já jsem proto nehlasoval, to není to, co jsem chtěl. Já chci, abychom mohli své slovo a názor vyjádřit opětovně a tak toto vyjádřila i naše veřejnost v sobotu v Londýně v ulicích a většina průzkumů to potvrzuje. Toto chce naše veřejnost, má právo opětovně zvážit toto šílené rozhodnutí které bude mít dopad na naší zemi. Děkuji vám. Uh, pane Korbete, jsou dvě, dvě modré karty. Máme zde dvě modré karty, protože ještě máme 20 lidí přihlášených do Catch the Eye. Takže akceptujete od pana Doknyho otázku? Doufám, že jsem to vyslovila správně. Takže prosím, pane kolego. Pane Korbete, co byste řekl? Pěti milionům ti, ty, kteří hlasovali pro lejbristickou stranu, 60% těchto lidí, kteří chtěli odejít z Velké Británie, jak byste řekl, že jste vlastně nepodvedli a že budou muset hlasovat opětovně v dalším referendu? Myslím si, že byste, měl, že byste se měl stydět. Většina našich Eh, Lidi i v těch okresích, kteří chtěli opustit Velkou Británii, tak to hlasovali v, mm, v tom referendu. Ovšem naši voliče vidí, že je to pravicový neoliberální projekt, který vede do Toriové bude mi to být negativní dopad na ekonomiku, bude to stát pracovní místa, neudělá to nic dobrého pro Británii a právě proto Libristická eh, rada přišla se správným rozhodnutím, že jakékoliv, jakýkoliv výsledek Brexitu se musí opětovně vrátit eh, před náš lid, který rozhodne. Pan Kelleher, jedna minuta, prosím. Já bych rád řekl, že akceptuji to, že Velká Británie hlasovala mm, za odchod z EU. Ovšem důležité je rovněž zmínit, že ti, kteří podporovali tento odchod, si uvědomuji, že bez dílu by to mělo být obrovský dopad na Irský ostrov a zároveň na mírový proces. Je jasné, že tento problém nebyl dostatečně v referendu prodiskutován a stála se klíčovou záležitostí v kontextu celé rozhodové dohody a v diskusích mezi EU a Velkou Británií. Rád bych to ale řekl jasně, nejde o Evropskou unii, která prodlužuje odchod Velké Británie z EU, je to britský parlament. A oni nyní mm, prochází určitým procesem a jakýkoliv bude jeho výsledek, tak to prostě musí být v souladu s tou dohodou rozvodovou, která nebude mít žádný dopad na Jirský ostrov. To je zásadní. Právě proto musíme zajistit, že je zde demokratické projednání v našem parlamentu, řádné výsledky a poté to projedná v Evropském parlamentu. A nesmí dojít k žádnému rozmělnění práv evropských občanů v Severním Irsku, lidé z Evropské unie, kteří tam žijí a považují to za svůj domov, tak to by bylo skutečně hanbou, kdyby došlo k deportaci evropských občanů z Irského ostrova. Jednu minutu, paní Reintke. Děkuji za slovo, milí kolegové. Hm, v Velké Británii se hovoří o takovém mm, v podstatě příběhu a my jsme tomu nějak nepomohli. Bohužel Evropa je unavená, už se nás chtějí zbavit, chtějí svou cestou, tak to se o tom hovoří. Ovšem, my chceme říci, že toto je i parlament britských občanů. Nejsme unaveni z Británie, nejsme unaveni z Britu. Evropská unie není unavená z konstruktivních jednání. Tento projekt je založen na multilateralismu. My milujeme jednání, chceme nalézt společná eh, rozhodnutí a řešení. Ovšem už jsme unaveni z premiéru, kteří nedodržují slipy, kteří využívají rozdělující jazyk v takových zásadních momentech, které žijeme. Z takových premiérů jsme unaveni, kteří nechápou, že pokud tento díl neprojde, mm, parlamentem budou to muset opětovně předložit v referendu, aby britský lid mohl konečně o této záležitosti rozhodnout. Děkuji. Děkujeme, pan Madison, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. V první řadě blahopřeji eh, Brexit Party. Za příští měsíc už tu nebudete. Eh, ono, eh, já s panem Junkrem příliš často nesouhlasím, ale jak řekl před pěti dny, nemáme další argumenty pro další odklady, takže Brexit proběhne. Drahým kolegům zleva, kteří hovoří o demokracii, eh, říkají, že se ostatní bojí nového referenda. Vám bych rád řekl, nezapomeňte, že ve Spojeném království jsou miliony eh, lidí, kteří nejsou spokojeni s tím, že eh, se někdo dostal nebo nedostal do Evropského parlamentu. Já nevím, budeme pořádat eh, Evro- nové evropské volby kvůli tomu, že je někdo nespokojen s tím, jak dopadly? No přece ne, to bude za dalších pět let. Takže stejné to je s referendem. Já nevím, za pět, za deset, za dvacet let můžete uspořádat další referendum o novém přistoupení k EU, ale já jsem si jist, že k tomu nedojde, protože konzervativci nebo Brexit Party nebo ať už bude konzervativní kdokoliv, příští volby stejně vyhraje právě díky tomu, že dokázali dotáhnout Brexit do konce. Díky a hodně štěstí. Děkuji, na minutu má slovo pan Hennan. Děkuji mnohokrát, paní místopředsedkyně. předsedkyně. To zásadní zde je eh, ne ta neupřímnost našich eh, eh, poslanců, ale to, jak si myslí, že jsme všichni hloupí. Mohli Brexit odmítnout, ale místo toho znovu a znovu lžou a skrývají své pravé motivy. Řekli si, že když to budou dost protahovat, tak ehm, lidé obviní Borise Johnsona a ne ty, kteří to zdržují. Myslí si, že tím, že budou zdržovat, tak si toho nikdo ne, ne, nevšimne. Pokud si myslí, že budou pozměňovat zákony a že si nikdo nevšimne, že tam vlastně je změna na zrušení eh, Brexitu, že si toho nikdo nevšimne. A pokaždé a pokaždé se mílí. Realita je taková, že konzervativní strana eh, vychází první ve všech průzkumech. Obvykle eh, první o dvouciferné, při dvou dvouciferných rozdílech. Zásadní je eh, tuto dohodu dotáhnout do konce, abychom byli dobrými sousedy. Eh, případně dojde v příštích parlamentních volbách k drtivému vítězství konzervativců. To jsou jediné dvě možnosti. Pane Hanané, pan Smith požádal o otázku. Přijímáte, přijímáte. Pane Smithy, prosím. Bez mikrofonu. Děkuji. Děkuji panu Henenovi za to, že eh, povolil tuto otázku. Podporuji to, co jste říkal o neupřímných politicích. Eh, Stejně v tom eh, duchu Hodláte se omluvit za své prohlášení, že nikdo nemluví o tom, že by se opustil jednotný trh? O tom jste totiž mluvil během kampaně na odchod opakovaně. A omluvíte se také za to, co jste říkal o tom, že nebudou dotčena práva evropských občanů, protože o tom jste také opakovaně hovořil. Děkuji vám. Eh, ono to tak zkrátka není, že jsem to opakovaně řekl ve volební kampani. Vy citujete z rozhovoru z roku 2015, než kampaň začala. Já jsem velice jasně řekl, a toho se držím, že nejlepší výsledek pro nás by byl výsledek jakéhosi švýcarského typu. Já jsem toto své stanovisko nezměnil, ale vy, který jste si postavil celou kariéru na tom, že žádáte referendum o nezávislosti jedné části Spojeného království, byste začal zvažovat pokrytectví tohoto rozhodnutí, když Spojené království jako celek požádalo o nezávislost. Vážení kolegové, jdeme na dalšího řečníka. Vím, že jsou další žádosti o modré karty, ale připustím vždy jen jednu. A e, možná za pár řečníků modré karty nebudeme připouštět vůbec, protože e, Catch the Eye je dlouhý seznam řečníků. Na minutu pan Faráš. Po třech e, letech agónie vyjednávání Michel Barnier dokázal, že Boris Johnson podepsal novou dohodu, která zaručuje tři další roky agonize a agonie vyjednávání. A upřímně řečeno, redukuje Spojené království na status jakési kolonie Evropské unie. Proč to Boris dělá? Dělá to proto, že nechce nic prodlužovat. Dělá to, že ví, proto, že ví, že prodloužení lhuty poškodí z konzervativní stranu v průzkumech, takže chce a nás zavázat této nové dohodě, než si někdo uvědomí, co se vlastně děje. Je to v podstatě pořád ten samý příběh. Toriové Eh, jsou to hlavní, nejde o zemi. My potřebujeme vytvořit alianci pro odchod napříč politickým spektrem. Musíme bojovat a vyhrát v příštích parlamentních volbách. To je jediný způsob, jak se odsud dostaneme. Jedině, jak to dokážeme, je Brexit zkrátka natvrdo. Eh, toto eh, doufám bude můj poslední projev zde, ale tak nějak mám pocit, že to asi nebude. Já bych byl strašně rád. Eh, obávám se, že i v listopadu tu zase budeme sedět. Děkuji. Omlouvám se, kolegové, ale eh, poslední projev pana Faráže jsme na konci vůbec neslyšeli kvůli eh, vašemu bojarému potlesku. No nicméně teď má slovo pan Tajány. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Vážený Donalde, vážený Jean-Claude, Sdílím vaše rozhořčení co se týká těch výsledků nebo těch absentujících výsledků eh, z, eh, z vyjednávání rady ve věci Balkánu. Turecko, Čína, Rusko, Saudská Arábie investují energie a prostředky do Balkánu. A my děláme kroky zpět. Vůbec stabilitu v daném regionu nepodporujeme, byť je to region zásadní pro stabilitu naší. Nedáváme jim pozitivní signály, dáváme jim signály čistě negativní. To je obrovská chyba, která odsuzuje Evropu k progresivní nerelevantnosti v této oblasti. Jak můžeme nepodnikat tato odvážná rozhodnutí v našem přímém sousedství? Eh, podporujeme například tu, nepřímo Turecko, které provedlo invazi do Sýrie. Tam se nehledají teroristé. Ehm, v podstatě teroristé, kurdští teroristé, pokud nějací jsou, tak jsou v Turecku a tam se proti ním podnikají kroky. Tady to je krok proti Sýrii, tady jsme eh, ponechali stranou celý, celý kurdský lid. Stáváme se tak Evropou jednotlivých zemí, která již není schopna být protagonistkou lidských práv na celém světě. Nevím, jestli se můžeme obracet na Světovou obchodní organizaci, aby eh, řešila otázku exportu tureckého, turecké ocely do jiných zemí, která nekale konkuruje evropské ocely. Řekl bych, že Evropa se musí konečně zbavit té národnostní nostalgie, musí se stát skutečným mezinárodním aktérem. Konference o budoucnosti Evropské unie si myslím je skvělá příležitost pro Eh, takovéto reformy pro navrácení se k politice. Pakliže se k politice nenavrátíme, staneme se v příštích desetiletích zcela irrelevantními. Děkuji. Děkuji. Na minutu má slovo eh, kolegyně Marquez. Eh, děkuji. Chtěla bych se pár slovy obrátit na pana Junkera. Ano, eh, ke konci jeho volebního období. Ano, vy jste projevil jasný respekt pro rozmanitost a to je velice důležitý princip. Eh, když se podíváme na závěry rady o víceletém finančním rámci, Eh, tak eh, tam byly rozdíly názorů mezi tou 27. Eh, a finským předsednictvím se svým návrhem. Tady vlastně byly rozdílné názory. Některé státy prostě nesouhlasí s předsednickou zemí a tady je také názor Evropského parlamentu. Eh, to vlastně znamená, že se neberou v úvahu závazky, eh, které jsme na sebe vzali Jedná se tady o jakémsi balíčku, který je odlišný od toho, eh, co nejvyšší představitelé slibovali, že udělají. Chceme zajistit, že bude dostatečný rozpočet který bude schválen k 1. lednu 2021. Chceme být připraveni a musíme eh, si uvědomit, že tady je eh, časový tlak, což může mít negativní dopad na konečné rozhodnutí. Ano, a na další minutu, prosím, další řečnice. Eh, páni předsedové, páni komisaři, eh, milí Donalde Tusku. Vy jste dospěli eh, k dohodě a eh, při respektování evropských pravidel a při respektování svrchovaného rozhodnutí britského lidu. A já bych chtěla odsoudit to, co tady eh, říká eh, Nigel Farage. 20 let boje proti Evropské unie, 20 let, po kterých byl živen Evropskou unii. Důležité dnes je, jaké budou budoucí vztahy a já chci poděkovat za práci Michelu Barnierovi za to, že eh, usiluje o soudržnost 27 eh, členských států a také zdravím i Miguela Kaněteho, který se ním eh, sedí. Vy všichni jste se snažili společně tento projekt posunout dále do budoucna Evropské unie. Ano, já bych chtěla eh, vyjádřit eh, názor, že je třeba souhlasit eh, s dohodou pouze, pokud tady bude jisté, že se umožňuje dále posunout evropský projekt do budoucna. Děkuji. Děkuji a paní Skotka to na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně když eh, se snaží Johnson, aby dovedl Brit, Westminsterský parlament k tomu, že schválí toto dohodu, eh, tak musíme říci, že toto je přece dohoda, která je zásadně důležitá eh, pro Evropu i pro Británii. Zaslouží si důkladnou analýzu. Tady je otázka jednoty vnitřního trhu, otázka ochrany práv pracujících. My přece musíme hájit takovéto normy, ano, vítáme eh, názor pana Barniera, že tady mají být rovné podmínky eh, a Eh, chceme, aby se standardy, které se týkají životního prostředí, ochrany spotřebitelů a podobně, aby to nadále platilo, aby nebyly okleštěny. Ehm, je tady snaha, aby vlastně eh, celá dohoda se přeměnila v politickou deklaraci, která nebude právně eh, závazná. A to je vlastně i hrozba pro integritu jednotného trhu. Evropský parlament se již rozhodl, že my neschválíme tuto dohodu dříve, než tak učení Westminsterský parlament a my o to opravdu na to musíme trvat. Bylo by to velmi riskantní, kdybychom postupovali jinak. Naším úkolem je hájit evropský projekt v zájmu dnešních i budoucích obyvatel Evropské unie. Na minutu má slovo pan kolega Panza. Děkuji, dobrý den. Závěry komise, říká řečník ke změně klimatu, jsou hodně nedostatečné. Opět se používají ideologické závěry, které nic neřeší. Podívejte se na, na sever Piemonte, tam eh, dochází k uzavírání silnic, jsou tam mrtví lidé kvůli změnám klimatu. Je potřeba ne zvyšovat daně, ale umožnit místním zástupcům spravovat své území, aniž by jim hrozilo třeba zavírání do vězení. A nakonec zcela se vyhýbáme otázce Fondu Solidarity, jak to navrhla komisi eh, Rada. To je něco, co má vzniknout pro mm, jaksi kompenzaci škod, které napáchá Brexit. Já si myslím, že tento fond Solidarity by však měl sloužit hlavně pro kompenzaci přírodních katastrof. K tomu byl vytvořen a tak by měl i setrvat. Děkuji. Děkuji. Na minutu pan Sinčič. Děkuji. Pane Tusku, pane Junkre, vy zde proleváte slzy, protože Británie chce odejít, překvapuje vás, že jsou problémy s přístupovými jednáními se Severní Makedonií a Albánii. Já vám řeknu, proč je Chorvatsko s přistoupením k EU tak rozčarované. Náš premiér nám slíbil, že až vstoupíme do Evropy, už nebudeme mít problémy s korupcí a s justicí, ale k tomu tak nějak nedošlo. A lidé jsou z toho rozčarovaní. Chorvatsko je jednou z nejskorumpovanějších zemí v Evropě tomu jsou, je to doloženo zprávami. A vy jste se rozhodli, že takto skorumpované zemi budete důvěřovat. Za 10 tisíc euro si u nás můžete koupit soudní rozhodnutí, nebo rozhodnutí v podstatě libovolného státního orgánu. Státní instituce fungují v Chorvatsku zhruba takto. Zeptají se zloděje, zda je zloděj, on jim řekne, že není a oni pak dojdou k názoru, že vlastně k žádnému zločinu nedošlo. Tak to probíhá už celá desetiletí. My jsme čekali, že u nás zavedete vyšší standardy, ale nastal přesný opak. Akceptovali jste rozhodnutí chorvatské justice, co se týká například Dubravky Šujici a jejich peněz? A místo toho, abyste zavedli vysoké standardy, snížili jste ty své. Děkuji. Akceptujete modrou kartu od pana Sokola? Pane Sinčiči, hovořím na vás. Je zde modrá karta od pana Solkola. Přijímáte? Ano, prosím otázku. Hvala lepa. Gospodine ovo nije prvi put... Děkuji, děkuji za slovo. Pane Sinčiče, toto není poprvé, co zde lžete, podvádíte. Proč to děláte? Proč? Proč jste neudělali vše proto, aby Dubravka Šojica nebyla nominována, když právní výbor řekl, že všechno je v pořádku, čili vy děláte problémy pro svou vlastní zemi. Prosím, nedělejte to. Prosím, vysvětlete, proč se snažíte poškozovat Chorvatsko. Prosím, máte slovo. Pane Sokole, doufám, že víte, jak to u nás vypadá ohledně toho, že dochází k uplácení poslanců. Já jsem o tom hovořil veřejně o majetku paní Šujici. Evropa věří našim chorvatským institucím, čili věří s nejkorumpovanějším institucím bez jakékoliv kontroly. Ano, to, že tento člověk byl zvolen, to v podstatě není náhoda. Lidé si myslí, že u nás všechno funguje dobře. Děkujeme, pan Tobé má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pokud jde o Brexit, zásadní je, aby Evropa pokračovala ve svém procesu. Nesmíme dovolit, aby Boris Johnson prosazoval pouze svou domácí agendu, my prostě musíme zajistit dostatečný čas, dostatečnou trpělivost, projevit, pokud se rozhodnou o další prodloužení pokud dojde k dalšímu referendu. To, co je zásadní, je, aby Evropa zůstala sjednocena. To by mělo vést celý tento proces. Nejnebezpečnější pro Velkou Británii a Evropskou unii by byl divoký Brexit bez dohody. Nejlepším řešením by bylo, aby Británie zůstala EU, ovšem pokud odejde, tak si musíme zachovat kvalitní vztahy s touto zemí a pouze takto zachováme kvalitní Evropu. Děkujeme, pan Benef, jedna minuta. Děkuji. Opět zde máme jakési bláznivé závěry rady, které ukazují, že Evropská unie vůbec nemá potřebné nástroje pro řízení světa kolem ní. Je velice vážné, že šéfové vlád nebyli schopni přijmout další kroky ve věci víceletého finančního rámce, protože to je dohoda v podstatě úplně o všem. O národních příspěvcích, vlastních prostředcích a financování státu. Hrozí nám, že nebudou financovány zásadní programy pro naše oblasti, pro naše občany. A Evropská unie pouze pozoruje to, ten útok Erdogána na kurdský lid. E, byť e, nám kurdové pomáhali vyhrát nad islámským státem. Evropská unie by měla okamžitě zavést hospodářské a obchodní sankce proti turecké vládě. Je čas, aby tato, vlá, tato témata a další byla středobodem jednání rady. Náš parlament musí mít dost síly na to, aby přerušil to dlouhé mlčení, které v Evropské unii aktuálně nastává. Děkuji vám mnohokrát. Kolegové, ráda bych učinila jedno oznámení ohledně modrých karet. Modré karty už se nebudou připouštět. Máme 22 žádostí do procesu Catch the Eye, takže uzavírám oba dva seznamy, protože jinak nebude možné dát slovo všem. Teď má slovo paní Charanzová na minutu. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedající Brexit je na všech prvních stránkách. Ovšem já bych ráda řekla, že jsem velice zklamaná, pokud je o závěry rady ohledně rozšíření Severní Makedonie a Albánie udělali vše, co jsme od nich požadovali. Udělali zásadní změny a to skutečně za skutečných politických, eh, politickou cenu za to zaplatili. Ovšem, co my vysíláme, jaký signál? Ti, kteří jsou proti tomto rozšíření, tak eh, by se měli zeptat, jaké teda další kroky uděláme a měli by se eh, měli požádat tyto dvě země, aby tyto kroky splnily prostřednictvím politických i finančních opatření. Nemůžou tyto země zůstat bez jakékoliv jasné perspektivy před Severní Makedonie a Albánie. To jsou evropské země a proto je naší povinností vůči těmto zemím a vůči nám zahájit tento proces rozšíření s těmito zeměmi. Děkuji. Děkujeme. Jednu minutu. Pan Bardela. Merci, madame la présidente. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pokud eh, při každé nové krizi eh, budeme konstatovat, že Evropa je prostě bezmocná, tak to bude těžké. Přitom všechny evropské země odsoudily zásah Turecka v severní Sýrii. Co tady uděláme s tím sultánem Erdoganem? Jenom ho pokáráme? Eh, otázka eh, licencí na vývoz zbraní do Turecka, ta musí být použita. Ukažme, co jsme schopni. Článek 29 Evropské unie, ten by měl umožnit embargo na všechny vojenské eh, dodávky do Turecka. A tady, prosím, postavme, postavme Erdoana tváří v tvář závazkům z hlediska vyjednávání. Přece ne všichni mají stejnou schovývavost v této oblasti. Osman Osmanské říši se říkalo v 19. století, že je to nemocný muž Evropy, ale teď jsme my nemocní, jsme my nocním mazochismem, kdy dáváme miliardy eh, státu, který je tak velkou hrozbou a který stále považujete za eh, kandidáta eh, na, na rozšíření. Ano, mezi hanbou a důstojností si přece musíme vybrat to správné. Děkuji, prosím, pan Doc na, je, paní Doc na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Tak tedy eh, další Evropská rada, eh, další eh, den a ještě větší kapitalice. 2. Eh, října řekl, že eh, Spojené království eh, musí odejít z EU v celistvosti a úplně. A tady vlastně chce aplikovat celní zákonník Evropské unie na Severní Irsko, chce používat všechny tyto, všechna tato opatření. A teď Eh, když ověřujeme, co bylo dojednáno, tak vlastně je potvrzeno, že eh, zboží, které přijde do Severního Irska, to bude podléhat eh, celním procedurám a vlastně to bude stát 65 liber za každou deklaraci. V rámci Spojeného království máme přece i Severní Irsko a tady velmi poškodíme ekonomiku Severního Irska. Budou tady platit Eh, pravidla ze vnitřního trhu Evropy na severním eh, území Irska. Eh, ekonomové v Severním Irsku již říkají, že Severní Irsko bude prostě divákem, pouhým divákem ve všech vyjednáváních obchodních dohod s Velkou Británií. Žádný přece britský premiér nemůže takovou věc podepsat. Our next speaker. Jako další na minutu má slovo pan Niedermayer. Thank you very much, madam. Uh, eh, děkuji mnohokrát. Eh, nebudu hovořit o Brexitu, rád bych hovořil o Evropské radě. Na úvod mi dovolte poděkovat panu Tuskovi a panu Junkrovi za jejich odhodlání a veškerou snahu, kterou ukázali na eh, minulém zasedání rady a v předchozích letech. Vidíme, že občas odhodlání a snaha nestačí. Chci zmínit jedno důležité téma. Je to otázka, zda je rada místem spolupráce, vzájemného respektu a odpovědnosti v rámci společných řešení pro budoucnost, anebo zda to je pouze politické kolbiště pro neschodu a pro vlastně dokonce nekonsistentní rozhodování. Zdá se mi, že poslední zasedání rady tak e, že tam zvítězilo to druhé nad tím prvním. Doufám, že to je výjimka, která potvrzuje pravidlo, jinak nás čekají těžké časy. Děkuji vám. Děkuji, slovo má pan Šíder na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Brexit se stále víc podobá nekonečnému příběhu. Je to už třetí britský premiér, který se tímto tématem zabývá a je to stále horší. To selhání v podobě Brexitu je výsledkem rozštěpené strany britských konzervativců, je to výsledek politického egoismu britských premiérů, John, hlavně pana Johnsona, a je to egoistická hra, která se hraje na bedrech obyvatel jak Spojeného království, tak Evropské unie. Pakliže má být Brexit, musíme mít rozumnou formu Brexitu. Ale Brexit, ať už v jakékoliv podobě, znamená méně sociálních práv, méně ochrany spotřebitele, méně peněz pro zdravotnictví ve Spojeném království. A tím pádem se jedná o špatný nápad. Vážená paní předsedající, vláda spojené, vládě Spojeného království nemůžeme zabránit v tom, že udělá chybu a e, v podstatě sobě také nemůžeme zabránit, že uděláme chybu. Já si myslím, že tento Evropský parlament musí, vzhledem k tomu, že musí rozhodnout e, o e, této dohodě. Počkáme, jak rozhodne britský parlament, pak bude řada na nás. Měli bychom toho využít. Děkuji. Děkuji pan Kjučuk na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, dámy a pánové. Poslední zasedání rady bylo velice důležité. Nastala snaha překonat humanitární krizi na severu Sýrie. Pracovalo se na uzavření dohody o víceletém finančním rámci. Jednalo se také o Brexitu. Spojené království se chystá opustit Evropskou unii. Boris Johnson chtěl, aby Spojené království odešlo 28. října, ale nemá jasný plán. My bychom měli podpořit odklad Brexitu. Viděli jsme minulý víkend, co lidé ve Spojeném království chtějí. Nemohu si odpustit, než že zmíním tu historickou chybu, která zde nastala, eh, také co se týká Severní Makedonie a Albánie. Jakékoliv odložení eh, vyjednavacího procesu o zahájení přístupových jednání je chybou. Je potřeba, abychom tomu regionu nabídli stabilitu, neměli bychom dát Ma- Severní Makedonii a Albánii na pospas. Děkuji na minutu paní Ganča. Move, see, um... A eh, paní kolegyni nevidím, takže dostává slovo pan Kristoforu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, eh, přivítat velmi důležitá rozhodnutí Evropské rady, kde jde o opatření eh, proti expanzionistickému agresivnímu chování Turecka, které porušuje všechna práva. Chci poděkovat předsedovi Donaldu Tuskovi za to, že tady po dobu pět let fungoval eh, v Evropské radě. Děkuji také Jean-Claude Junckerovi v čele Evropské komise kdy vlastně bylo možné zvýšit důvěryhodnost eh, a, a vážnost Evropské unie. <clears throat> Turecko eh, nyní obsadilo sever Sýrie, tak jako to před 40 lety udělalo na Kypru. A já chci říct, musíme dávat pozor na expansionistickou a velmi nebezpečnou politiku eh, Turecka dříve, než bude příliš pozdě. Musíme eh, přijmout návrh Manfreda Webera, který to řekl velmi jasně. Eh, Turecko nemůže dál využívat jednotného trhu, celní unie, a přitom ignorovat Evropskou unii, když se dopouští takových aktů, jako je obsazení severní eh, Sýrie. Musíme přijmout návrh Manfreda Webera, eh, aby tady byly ekonomické důsledky pro Turecko. Pouze tak může Turecko pochopit, že Evropská unie je unii principů a hodnot jen tak Evropská unie ukáže, že je hybnou silou, která musí být respektována všemi. So, next... Děkuji. Další řečník, pan Picula na jednu minutu. Prošlo se na věča dojste. Děkuji vám. Eh, zasedání rady minulém týdnu nemůže být popsán jako, že je to jako obvykle. Rozhodně tam vládly diskuse o Brexitu a také to, že závěry rady, přestože to závěry rady zmiňovaly dosti stručně, jednota, koncestus, tváří v tvář nové dohodě. Ovšem nevedly k tomu, abychom měli další uspokojení z toho, že by se zahájila jednání se Severní Makedonií a s Albánií. Tam je stále ještě otázka velmi turbulentních eh, situací. Eh, naše eh, odhodlanost vést eh, k úspěšnému konci celou otázku dohody o Brexitu. To všechno samozřejmě závisí na tom, jak se bude rozhodovat v Londýně. Záleží to samozřejmě také i na nás. Děkuji. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych rád řekl, že si nedokážeme představit evropskou politiku posledního desetiletí bez předsedy Junckera. Rád bych vám poděkoval ne za vaše politické aktivity, ale za to, že jste skutečným humanistou a skutečným Evropanem. A rád bych řekl následující slova, která by to mohla shrnout, to, to vaše působení pokud bych udělal něco pro svou vlast, co by bylo užitečné pro Evropu, eh, co by eh, pro svou zemi, co by bylo špatné pro Evropu, nebo něco dobré pro Evropu, co by bylo špatné pro mou zemi, tak bych to považoval za zločin. A to je podle mě shrnutím vašeho působení v Evropské unii. A zároveň bych rád pohovořil o Evropské radě. První poznámka. Plně souhlasím se stanoviskem, které se týká Velké Británie a Evropy s ohledem na Brexit. Ano, musíme být otevření, pokud jde o Velkou Británii, ale zároveň musíme tvrdě bránit zájmy našich občanů. A nyní je to věc, která se rovněž týká trochu Evropy, protože hovoříme o Balkánu. Myslím si, že je opravdu smutné, že tam nezahájili přístupová jednání se Severní Makedonii a z Albánii. Oni nás potřebují a my v našich částech Evropy jsme také potřebovali Evropskou unii, čili já s ním vás skutečně cítím, pan Moreno. Sanchez, jedna minuta. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Mám jednu minutu, ale nemohu toho nevyužít, abych eh, nepoděkoval eh, Jean-Claudeovi Michelovi za jejich velice důležitou práci. Dámy a pánové, Brexit stále vede k velkému zmatku hlasování nebo situace v dolní komoře v Británii. To všechno se musí vyjasnit. Eh, vlastně se ještě odkládá eh, Brexit, eh, protože druhou variantou by byl tvrdý Brexit. Potřebujeme mít velice ambiciozní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, abychom opravdu jasně stanovili, jaké příjmy půjdou z HDP, eh, otázka migrace, klimatické změny. Eh, to všechno je velice důležité, vyžaduje to prostředky. Musíme také bojovat proti nezaměstnanosti mladých eh, a také za rovnost mezi pohlavími. Tady máme další tradiční politiky v EU, jako je společná zemědělská politika, rybolovná politika. Nemůžeme přece dopustit, aby se venkov vylidňoval a aby rostla nespokojenost mezi mezi zemědělci. Děkuji. Děkuji, pan Kelly, na minutu. Děkuji vám mnohokrát. 31. října je zhruba za týden. A v podstatě se vracíme k tomu, co se tady děje, tedy Halloween, eh, strašidla, dýně, všechno, co je nějakým způsobem strašidelné. Možná by to eh, mohlo někoho svádět, aby dělal něco nerozumného, ale eh, nás všech se to rozhodně netýká. Co se týká dohody o odchodu, myslím si, že je eh, na místě, abychom si nechali dost času a udělali věci pořádně. Čekáme už tři roky. Když počkáme ještě další tři týdny nebo tři měsíce, je to, řekl bych, lepší, když uděláme věci správně, než abychom všechno šup, šup stihli a bylo to špatně. Ta aktualizovaná dohoda o odchodu je něco, co je lepší než Brexit bez dohody a premiér Johnson, eh, irský Týšek a pan Barnier eh, mají, si zaslouží jistě naše díky v tom, jak rychle tu dohodu dokázali uzavřít. Ale jak říkám, je potřeba si teď nechat dost času a udělat věci pořádně. Eh, nakonec bych se rád připojil k panu Gonzalesu Poncovi a ostatním, kteří děkovali panu Junkrovi. Vašich pět let bylo skvělých. Ukázal jste, že jste skutečným lídrem, velice úspěšným lídrem a Evropa mám za to bude vždy vděčná. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Teď se dostáváme k té velice obtížné části debaty. 22 žádostí na Catch the Eye, přijmu jich pouze 7. Dostala jsem přísné pokyny jako první pan Kircos na minutu. Děkuji eh, paní předsedkyně. Opravdu mě to zneklidňuje, že je tady eh, taková eh, kakofonie také mezi Francií i Německem. Eh, ano, je to třeba otázka financování eurozóny, rozšíření na západní Balkán, eh, způsob boje proti turecké hrozbě i vztahy eh, s Ruskem. Byl bych rád, kdybychom tu kakofonii překonali, protože podle mého názoru je zapotřebí mít dobré francouzsko-německé partnerství. Chci poděkovat předsedovi Junckerovi za to vše, co udělal pro mou zemi, pro Řecko. Eh, všichni mu děkují eh, v Řecku, ať už jsou jakéhokoliv politické příslušnosti, protože eh, se máme navzájem rádi i se všemi slabostmi. To je přece ten hlavní smysl lásky, že je bezpodmínečná, takže děkuji mu za vše, co udělal. Děkuji. Paní Ward, prosím. Uh, thank you, President. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Evropská rada hraje hru s námi se všemi. Souhlasili s časovou linii Borisa Johnsona, pokud jde o Brexit, ale ne e, linii, pokud jde o Severní Makedonii a Albánii a jejich přistoupení k Evropské unii akceptovali sliby lháře z Velké Británie, ale nedodržují slovo, pokud jde o dobré sousedy na Balkáně. Slíbili jsme Severní Makedonii a Albánii určité věci a to, že nedodržíme tyto sliby, by mohla být historická chyba. Pokud jde o Velkou Británii, jaký typ mezinárodní dohody by mohl proběhnout bez řádného přeskumu? Oni se v podstatě snaží to, jak se hodit na britský parlament, aniž by měl dostatečný čas eh, ohledně ratifikace nebo odmítnutí. Brexit jak se nezmizí zázračně. Pokud projde tento díl, tak to bude pouze konec začátku a ne začátek konce. Nyní začíná to těžké období. Pan Ansip má slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený Jean-Claude, milí kolegové, kolegyně, nejprve dovolte, abych poděkoval Žánu Claudovi za skvělé